kolegyně Gabriel. dobrý den. Ti, kteří chtějí opustit sál, tak prosím, nech tak učiní co nejsvěžněji. Vysvětlení hlasování, přecházíme tedy k němu a první, tam se to týká Izabel Toma, druhé čtení a to je výroční um, Atlantická dohoda a e, obecné zásady účasti Alžírska na programu. Hrubina populace a rybolov v mezinárodních vodách. Oceány jsou hluboké, ale zároveň stále prázdnější. Podle stávajících odhadů máme 10 milionů druhů rostlin a zvířat v našich oceánů.